So, dear colleagues, I think we should start. Liebe Kolleginnen und Milí kolegové, kolegyně, ráda bych vás všechny přivítala srdečně na našem dnešním zasedání. A protože je to první zasedání v tomto roce, tak bych vám všem eh, chtěla eh, za stále ještě mladý nový rok popřát vše dobré a nech všechno to, co si přejete, se tento rok naplní. A tímto se okamžitě dostáváme eh, k přijetí pořadu, sválně pořadu jednání. Eh, souhlasíte s eh, návrhem pořadu jednání, máte nějaká přání, doplňky, není tomu tak, takže můžeme považovat pořad jednání ve verzi, jak byla předložena schválen. Docháváme se k bodu 2, schválení zápisů Eh, návrhy zápisů eh, zasedání výboru z 8. a 15. listopadu naleznete eh, ve svých podkladech. Jsou prosím k tomu nějaké poznámky, k těmto zápisům? Není tomu tak? Takže navrhuji, abychom, eh, jak to bývá běžné, eh, považovali tyto zápisy za schválené, pokud eh, se nebudou vzneseny žádné námitky v průběhu tohoto zasedání. Pak bod pořadu jednání 3, sdělení předsedkyně. Za prvé, dnes máme tlumočení do následujících jazyků. English, Griechisch, Spanish, Portugiesisch, Czech. Jako vždy bych vás chtěla upozornit na to, že toto zasedání je přenášeno na webu a také bych vás chtěla informovat o tom, že na sekretariátu výboru Kult máme novou zaměstnankyni. Je to Denise Weimerka Eh, na základě rotace v sekretariátu eh, se eh, odešla i předchůdkyně, ti sedí v kanceláři, v, srdečně mezi námi vítáme a doufáme, že to bude, jsme si jistí, že to bude velmi dobrá spolupráce. Přejeme jí do její práce hodně úspěchu. A pak ještě další eh, sdělení z mé strany. Eh, nedivte se, eh, pokud mezi 10. a 11. krátce zmizím, protože mám důležitý termín, který jsem bohužel nemohla zorganizovat jinak. Paní Boškovic mě pak bude zastupovat v této době. Jednak vám za toto děkuji, ale včas se zase vrátím na prezentaci rumunské předsednictví Rady. Budu tady zpět. Takže můžeme okamžitě přejít eh, hlasování. Dnes budeme hlasovat o třech stanoviscích. A eh, hned bychom se do toho měli pustit. Začneme eh, návrhem stanoviska nebo udělení Aplosolitéra za rok 2017, ohný rozpočet mm, EU, Evropská komise. Spravodajem byl pan Zdrojevsky. Chtěl byste prosím něco říct, pane Zdrojevsky? Prosím, máte slovo. Ano, chtěl bych eh, všem eh, poděkovat eh, mm, mm, málo hlasování tohoto, u tohoto absolutora je to výsledkem dobré spolupráce. Zvláště srdečně bych chtěl poděkovat všem těm, kteří předložili pozměňovací návrhy, byli velice konstruktivní. Mohli jsme mm, se velmi rychle dopracovat k koncenzu a myslím si, že toto je velice dobrý dokument, se kterým můžeme pracovat. Děkuji. Bohužel byl vypnut mikrofon. Děkuji. Děkuji srdečně zpravodaji a eh, také stínovým zpravodajům. A sekretariát a všichni, eh, všem zaměstnancům, zaměstnankyni a začneme kompromisem. Jednak kdo je pro? Dagegen. Proti, zdrželi se, přijato. Eh, pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 10. Jednička, ústní pozměňovací návrh. To je pro, proti, drželi se, přijat. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 16. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 17. Pro, proti, Zdrželi se, tady se nejsem úplně jistá, takže to eh, prověříme. Pozměňovací návrh 17, zahajuji hlasování. 17. Končuji hlasování. 10 k 8 přijato. 18 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 22 pro proti, zdrželi se přijat. 20 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Takže pak um, o druhé části hlasovat nemusíme, ten tímto odpadá. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 21 pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 27 pro, proti, zdrželi se přijat. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď se okamžitě dostáváme k závěrečnému hlasování, jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. 18 pro, 19 eh, proti, žádný, nikdo se nezdržel, eh, většinově přijat. Eh, ještě jednou děkuji všem těm, kteří na tomto spolupracovali. A teď okamžitě přecházíme k schválení udělení eh, absolutoria za rok 2017. Tady jde o eh, překladatelské středisko eh, pro instituce Evropské unie. Spravodajem je tady byl Bogdan Strojevsky. Asi k tomu nic nebude chtít dodávat, takže můžeme okamžitě přejít k hlasování. Začneme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 2. Pro? Proti? zdrželi se zamítnout 3 pro, proti, zdrželi se zamítnout 4 pro, proti, zdrželi se zamítnout 5 pro, proti, zdrželi se zamítnout 6 pro, proti, zdrželi se zamítnout 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout 8 pro, proti, zdrželi se přijato, devítka, proti, zdrželi se přijat. A teď i tady přicházíme k závěrečnému hlasování, jmenujte hlasování, zahajuji. Ukončuji hlasování. 18 pro, 1 eh, proti. Opět to bylo přijato velkou většinou. Tímto srdečně gratuluji. A teď eh, přecházíme k dalšímu hlasování a to je eh, přijetí stanoviska, eh, stanoviska zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Zpravodajkou byla Marie-Therese Jiménez Barbat. Marie-Therese, chtěla bys k tomu něco dodat? Prosím, máš slovo. Myslím, že není zapotřebí, abych říkala, jak důležitá je kultura a jak jsou důležité sousedské vztahy. Chtěla bych poděkovat všem stinovým zpravodajům, kteří spolupracovali na tomto projektu a myslím, že výsledek je pozitivní. Děkuji. Dobře, mnohokrát děkuji. Děkuji srdečně zpravodajce a stínovém zpravodaji a začneme hlasování. Tady pozměňovacím návrhem 68. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 70 pro, proti, zdrželi se, přijat. 71 a 11 e, pro, proti, zdrželi se, přijat. 72 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 73 pro, proti, zdrželi se přijat. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 76 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnout kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat kompromis 11 pro, proti. Zdrželi se přijat Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se přijat. 84 pro, proti, zdrželi se přijat. 85 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 91 pro, proti, Eh, zdrželi se přijat. Se 92 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 93 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 96 pro, proti, zdrželi se přijat. 97 pro, proti, zdrželi se přijat. 98 a 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 99 pro, proti, zdrželi se přijat. Stovka pro, proti, zdrželi se přijat. 101 pro, proti, zdrželi se přijat. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 103 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 105 pro, proti, zdrželi se, to bych ráda ověřila, 105. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. 10 ku 10 zamítnuto. 10 ku 10, ano, zamítnuto. 106 pro. Proti. Drželi se přijat. Kompromis 13 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 110 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 111 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijat. 14 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 115 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 116 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 117 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 118 pro, proti, zdrželi se přijat, 119 pro, proti, zdrželi se přijat, 120 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat, 124 pro, proti, zdrželi se přijat, 125 pro, proti, zdrželi se přijat, 126 pro, proti, zdrželi se přijat, 127 pro, proti, zdrželi se přijat, 128 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 129 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 130 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 131 pro, proti zdrželi se zamítnut. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 133 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 134 pro, proti, zdrželi se uh, přijat. 135 pro, proti, zdrželi se přijat. 136 pro, proti, zdrželi se přijat. 137 pro, proti, zdrželi se přijat, 138 pro, proti, zdrželi se přijat, 139 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 142 pro, proti, zdrželi se přijat. 143 pro, proti, zdrželi se přijat 145 pro, proti, zdrželi se přijat 146 pro, proti, zdrželi se přijat 147 pro, proti, zdrželi se přijat 148 pro, proti, zdrželi se přijat 149 pro, proti, zdrželi se přijat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 zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti,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 Proti? Zdrželi se. To bych ráda prověřila. Pozměňovací návrh 48. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Tak přeci jen. 18 k dvěma, omlouvám se, nedalo se to jasně poznat, bylo to přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď přejdeme k 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 54 pro, proti, zdrželi se přijato 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 56 a 9 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Zase to nebylo úplně jasné, zahajuji hlasování. Končuji. 20 ku 1. Musíte pořádně zvedat ruce, jinak to, co nevidím. 57 pro, proti, Drželi se, to. 58 pro, proti, Drželi se, to. 60 pro, proti, zdrželi se. to. kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 59 pro, proti, zdrželi se, přijato, 65 pro, proti, zdrželi se, přijato, 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a teď eh, konečné hlasování, jmenovité hlasování o záhojiho. Končuji. 17 hlasů pro, 2 proti, 2 se zdrželi. S velkou většinou eh, to bylo přijato. Srdečně gratuluji zpravodajce. So. Tak. Děkuji vám všem za to, že jste mi to tak usnadnili při tomto hlasování. Vždycky tomu tak nebývá že by se ty, se to dalo všechno tak jasně rozpoznat. Tak a teď přecházíme eh, k bodu pořadu jednání 7. A doufám, že už tady máme naše hosty. Yeah.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 Milí kolegové, kolegyně, a teď eh, se dostáváme k bodu eh, pořadu jednání 7. Tady jde o studii, kterou si vyžádal výbor KULT a eh, Policy Department. Mm, je to studie na téma financování filmu a jednotný digitální trh, mm, jeho budoucnost, financování filmu, úloha teritoriality a nové modely financování. Ehm, ráda bych srdečně přivítala pana profesora Benta Hugenholce z ehm, Institutu evolučního práva Univerzity Amsterdamské. Z Amsterdamu ehm, ten nám předloží nejdůležitější výsledky této studie Ehm, hlavní se za to studie ehm, věnovala svou pozornost úlohy teritoriality při financování filmu a také právním výzvám, výzvám, které jsou spojeny s trhem. Jde o klíčový model eh, financování. Tato studie nám poskytuje také důležité informace o modelech financování nejrůznějších členských států v Evropské unii a zkoumá výzvy, před kterými stojí financování filmu eh, tím, že došlo k digitálnímu vývoji a také eh, k změně chování spotřebitelů a také nám ukazuje možné alternativy k tradičním metodám. Eh, pan, pane eh, Profesore Uhnolci, jednak bych chtěla srdečně poděkovat za to, že jste se mezi nás dnes dostavil a teď máte zhruba 15 minut času, abyste nám prezentoval studii a poté můžeme eh, přejít k otázkám z publika. Pane profesore Hugonholci, máte slovo. Good morning. Dobré ráno, děkuji paní předsedkyně za laskavé uvedení. Pro mě je velkým potěšením, že mám příležitost představit naši studii o filmovém financování a digitálním trhu. E, tuto studii jsme sepsali spolu s dalšími třemi autory, Jost Port, který zde je také s námi vzadu, potom Gijs van Til a, a Peter Lindhout. Takže já vlastně zde hovořím čtyřmi hlasy. Jak jsme si strukturovali studii? Eh, stejným způsobem, jako jsem strukturoval i naši prezentaci. Já doufám, že naleznete čas eh, pročíst si tu studii, při nejmenším její zhrnutí. Jaké otázky jsme si položili? Jaké výzkumné otázky jsme si položili? Tato studie se tedy zaměřuje na financování filmů z kapitálových trhů a ze strany vlád. Hlavní výzkumná otázka, kterou jsme si položili, byla, jaká je role územnosti a územních práv při financování filmů a jak to ovlivňuje nebo jak to vstupuje ve vztah se stávajícími právními a hospodářskými problémy nebo výzvami. Samozřejmě to potom taky nám eh, ukazuje na možné problémy ve vnitřním trhu. Takže jaké zde tedy máme, jaké se hlavní výzvy, hlavní problémy té teritoriality územnosti jako klíčového modelu pro filmové financování? Eh, jaké jsou důsledky pro filmové financování, pokud ehm, evropská politika by i nadále eh, redukovala eh, rozsah ehm, té teritoriální exkluzivity? Kromě toho jsme se taky dívali na výzvy eh, ze strany, které tedy eh, přichází ze strany různých digitálních vývojů a měnícího se chování spotřebitelů. Potom, jaké jsou modely eh, v různých evropských států a v EU financování filmů a jaké jsou alternativy tradičním finančním modelům a politikám? Takže za druhé, jsme se podívali na, analý, na analýzu eh, tržních problémů. Identifikovali jsme dva důležité faktory. Za prvé, velmi vysoké, jsou velmi vysoké vstupní investice. Filmy jsou velmi nákladné. Za druhé, je, panuje nejistota ohledně poptávky, protože když eh, se natáčí film, je velmi těžké předpovědět, jak úspěšný bude. Tradičně. Hodně financování eh, pro filmů eh, přicházelo z předkupních práv, eh, které vlastně, kdy se prodávaly exkluzivní práva na distribuci, to vlastně vycházelo z, taky z copyrightu. To bylo tedy <clears throat> pro ty digitální distributory i běžné i distributory na vnitrostátní úrovni. A vlastně z této strany tedy přicházelo eh, financování, přinejmenším částečné financování. Evropské filmy v průměru jsou mnohem méně úspěšné, eh, co se týče přilákání velkých audiencí, velkých publik, než americké filmy. V EU jsme eh, vyprodukovali asi dvakrát více filmů než v USA. Za stejnou dobu, ale ty americké filmy zase vydělaly téměř dvakrát více. Možná je to i způsobeno různými jazykovými bariérami, kulturními rozdíly eh, a podobně. Řada filmů v Evropě eh, se prostě nedostane k takovým velkým eh, audiencím eh, nebo publiku jako americké filmy. Nemají rozpočty na <clears throat> propagaci a závisí mnohem více na tom, že jim někdo napíše dobrou recenzi. Většina evropských filmů by asi nevznikly nevznikla bez nějaké formy eh, veřejného financování. A právě o tom je tato studie. Eh, popisujeme politiku podpory filmů na vnitrostátní a evropské úrovni. Vybrali jsme si 12 členských států, které jsme zkoumali a ukázalo se, že existuje celá škála e, politik na podporu filmů v e, různých zemích Evropské unie. E, více než 2 miliardy eur se v roce 2014 vydalo jako vládní podpora filmům. Tato podpora má většinou podobu grantů nebo půjček. Pouze asi 5 celkových fondů jsou potom splaceny. Potom máme nepřímou ne, nebo mechanismy nepřímé veřejné podpory. Tady se vytváří třeba různé daňové pobídky, daňové výhody a e, způsoby snižování rizik pro soukromé investory. Potom e, ty mediální služby a jejich poskytovatelé e, musí investovat do produkce filmů, a nebo dokonce přispívat do filmových fondů. Čtvrtá kapitola naší studie se zaměřuje na právní výzvy. Tradičně filmoví producenti získávají finance z teritoriálně exkluzivních práv pro vysílání, pro distribuci, pro e, kina, která tedy působí na vnitrostátní úrovni. To ale vytváří napětí na jednotném trhu. Kde, kterému se nelíbí umělé teritoriální eh, hranice. Právě role územnosti v copyrightu se snižuje v posledních letech i ze strany evropského práva, kde se tedy odstraňují ty teritoriální eh, bariéry v jednotném trhu. Máme například směrnici pro satelity a kabel, kabelovou televizi, potom máme eh, nařízení o takzvané portabilitě a nedávno máme návrh nařízení o vysílání online, kde se zase snaží eh, vzdalovat se eh, teritorialitě. Tady vlastně se spíše zaměřují na přístup založený na zemi původu. Eh, zákon hospodářské, eh, nebo právo hospodářské soutěže v EU stanovuje určité limity pro granty nebo pro poskytování teritoriální exkluzivity. Zakazují se doložky, které omezují pasivní prodej um, publiku v nelicencovaném území. Nad rámec toho vidíme, že teritoriální exkluzivita v, v smlouvách je stále zranitelnější z pohledu tedy evropského zákona nebo evropského práva hospodářské soutěže. Protože ta, ty teritoriální eh, granty už nejsou podporovány eh, teritoriálními právy. Tím se dostáváme ke kapitole 5 to jsou hospodářské tržní výzvy, které mohou ovlivnit filmové financování. Dobře známé je, že internet měl obrovský vliv na e, strategie, jak si e, země stanují e, distribuci a distributory. Dříve to bylo tak, že každá země si to stanovila, kdy a jak bude film tedy Eh, propagován a dostane se na trh. S internetem se to mění. Stále více lidí se tedy dívá na filmy na internetu a nechápou, proč nějaký film už je k dispozici v jiné zemi, ale v jejich zemi ještě k dispozici není. A to je tedy problém. Další problém, který má dopad na vytváření filmů, takzvané art house cinema, umělecké filmy, zde je problém, aby se tyto filmy našly mladší publikum. Kromě toho vznikají jakési nadnárodní kultury, protože v Evropě zažíváme stále větší mobilitu. A to je samozřejmě důležité pro evropskou kulturní eh, diverzitu, ale úplně se to neslučuje s tou evropskou teritoriální exkluzivní distribucí, protože tyto kulturní skupiny potom nejsou identické, ne, řekněme, eh, nesledují stejné eh, vnitrostá, eh, hranice států. Stále ještě ale máme ta předkupní práva, ta, ta práva, kde si tedy dopředu koupí distribuční práva. To je stále významný faktor pro financování filmů, ale samozřejmě to neřeší všechny ty mm, hospodářské problémy. Potom eh, samozřejmě film se dá pro, eh, mm, financovat i z jiných zdrojů, například takzvaný product placement, kde se tam objevují eh, zaplacené produkty a podobně. Kapitola 6. Shrnuje stanoviska zainteresovaných partnerů producentů, distributorů, televizí a tak dále. Zaznamenali jsme, že teritorialita je zásadně důležitá pro dohody, eh, tedy těch před, eh, ty předkupní a lidé se bojí se tomuto systému vzdálit. Také nám zainteresovaní partneři říkají, že tato územní exkluzivita je zásadně důležitá pro kulturní rozmanitost. To je možná pravda, možná to není pravda. Můžeme říci, že to ale zase um, brání přístupu napříč Evropou, na evropskému publiku. Takže můžeme se na to dívat z různých pohledů. Jsou dvě strany, jak se na to dívat. A na závěr doporučení. Máme e, konkrétní číslo 5. Takže za prvé je ta teritoriální e, výlučnost. E, předpokládejme, že tedy zůstane nenahraditelná a my tedy doporučujeme, aby Evropská komise, která zodpovídá za vymáhání práva hospodářské soutěže, navrhne nějaká konkrétní pravidla, takzvaný eh, soft law, a že tady eh, vzniknou nějaké výjimky, že by tedy vznikla imunita pro poskytování těch teritoriálních výlučných práv, eh, tak abychom umožnili těmto doložkám přežít i v, tedy ve velmi soutěživém prostředí. Druhá alternativa která si myslíme, že je velmi životaschopná a atraktivnější, která by si nevyžadovala žádnou legislativní, žádný legislativní zásah, pouze změnu v smluvním, eh, ve smluvní praxi, že bychom se vzdálili té teritoriální exkluzivitě a přiblížili bychom se jazykové výlučnosti. Musím, umíme si představit situaci, kdy tedy eh, ta předkupní práva se vztahují na jazykové trhy, spíše než územní trhy. A v Evropě eh, Počet jazyků tedy je téměř stejný jako počet členských zemí, takže to je hezké a Poskytlo by to tedy právně robustnější alternativu, která by byla imunní eh, právo hospodářské soutěže a vlastně eh, bylo by to mnohem jednodušší tedy na vnitřním trhu, na jednotném trhu, i když by to samozřejmě mělo smluvní dopady, eh, praktiky by se musely změnit. Potom ještě pár dalších doporučení. Podpůrné systémy by se měly zaměřovat aktivněji na propojení mladších eh, věkových skupin a nadnárodních eh, kultur. Měli bychom zvážit eh, regulaci od financovacích orgánů. Myslíme si, že takzvané eh, exkluzivní windowing už je neudržitelné eh, i v situaci, kdy máme internetové vysílání. Takže eh, bychom měli zařídit, aby jak nitrostátní, tak evropské podpůrné politiky byly výběrovější při poskytování vyšších rozpočtů pro méně filmů a také pro jejich distribuci a propagaci. Ale opravdu vás vyzývám, abyste si přečetli celou tu zprávu, je to zajímavé a teď vám děkuji za pozornost. Ano, děkuji mnohokrát za představení této studie, která nám určitě dává podněty k zamyšlení, zejména co se týče toho financování, tak zdá se, že vydáváme opravdu hodně peněz. Je to, myslím, 4,20 eura na obyvatele na filmy, které potom ani nejsou tak eh, divácky úspěšné. Takže asi je opravdu potřeba zamyslet se více nad tím, co to ve finále znamená. Teď se dostáváme k diskusi. Máte prostor klást otázky. A už se hlásí první z vás, Helga Triple. Děkuji vám, děkuji vám za prezentaci této studie i za ta doporučení. Já bych začala několika poznámkami a dotazy. Ten důvod, proč ta studie byla provedena, že to byl určitý střed eh, zájmu. Přáli jsme si mít kvalitní evropské filmy, na druhou stranu probíhá digitální revoluce a přáli jsme si větší přístupnost v Evropě. A jak to tedy provést? Víme, že američani mají více prostředků, aby získali více licenci a mnoho aktérů tady v Evropě tyto prostředky nemají, takže to je jedna z těch výzev a problematik, které musíme vyřešit. Pak ta role územnosti a výlučnosti, takový ten veřejný boj o územnost, geoblocking, vy říkáte, že to může či nemusí být pravda ale to je právě ten problém. My musíme nalézt odpověď a příslušný přístup, jak postupovat. Možná věci mohou říct si, ano, to nemusí být pravda, ale my politici se v tom musíme orientovat a nalézt dobrá doporučení, jak postupovat. Pak například jeden z těch nedávných příkladů, polský film Studená válka, mně se velice líbí není americký, je to opravdu evropský film o Stalinově období, o západu, popisuje vlastně evropský příběh, je financován Evropou a vlastně zakládá se na té územnosti. Prozatím nemáme jiný systém. Vy velice dobře říkáte, že crowdfunding a product placement není dostačující. Já doufám, že uh, Eh, nebude eh, udržitelný, protože to není udržitelný model financování. Nikdy nevíme, jestli tu bude dost mladých nebo dalších zájemců pro crowdfunding. Pak jsou tu další pirátské aktivity a podobně. Prostě nevím, zda ten mobil, model bude schůdný. Takže my, politici, musíme hledat takové modely, o kterých si myslím, že nebudou americké, protože systém amerického financování je velice odlišný od toho evropského. A my jsme po hodně dekád to nechali na členských státech, tak to nebudeme rušit. Ano, vyvstávají tu různé otázky Víme, jak tu někdo mluví, že v roce 2025 to budou Spojené státy Evropy, ale to ne. Já doufám, že na úrovni Evropské unie bude model a že členské státy i nadále budou moci existovat. Takže musíme nalézt modely financování, které budou mít dobré evropské filmy, a také modely pro jejich financování. A víme tedy, že alespoň prozatím nemáme dostatek těch příspěvků z daní, možná nějakou environmentální daň, ale nemáme dostatek prostředků v rozpočtu pro kulturu, aby se něco takového financovalo. To je tedy můj příspěvek, já se pak přihlásím ještě jednou, ale možná byste mohl hovořit více o tom střetu za měru a cílu, protože jedním z těch hlavních sdělení tady je méně filmu a vyšší rozpočty. To je jasná odpověď, ale já prostě se omlouvám, nenacházím v těch doporučeních více jasnějších odpovědí. Děkuji vám. Takže možná eh, tady přistoupíme k, té, k tomu pingpongovému způsobu, takže bychom panu profesorovi dali možnost na odpověď a poté si vyslechneme další otázku, pane profesore. Já bych možná předal slovo jednomu z mých eh, kolegů, koautorů, doktor Sport, který je vlastně ekonomem a jedním z těch hlavních autorů této prezentace a tato otázka právě se týkala ekonomických eh, témat, takže prosím. Ano, děkuji vám za vaše vyjádření ta otázka týkající se toho, kolik filmů bychom si přáli v Evropě, to je politická či kulturní otázka, kterou nemůžeme zodpovědět ve studii. My jsme ale zaznamenali, že je to principiální problém pro evropské filmy dosáhnout svého publika a evropské filmy mnohem více závisejí na tom, jak, jakou reputaci získají na festivalech, jak se šíří jejich ohodnocení a dostávají se do kin. V Evropě e, vlastně za dva či tři týdny musí získat tu reputaci v kinech, takže oni prostě e, bojují zuby nechty mezi sebou. A samozřejmě žádný producent si nepřeje nedělat filmy, ale každý producent naopak říká, že se vyrábí příliš mnoho filmů. A proto říkáme, že by bylo lepší mít větší rozpočet pro méně filmu, abychom mohli být i konkurenčnější na širším trhu a mít tedy prostředky nejen pro produkci, protože eh, na to šíření, ehm, na tu reklamu, ten rozpočet je mnohem nižší ve srovnání se Spojenými státy. A pak otázka, ale kolik filmů by mělo být děláno, to je politická otázka. Když sledujeme situaci, můžeme říci, že produkované filmy na hlavu v evropských zemích je rozsáhlejší u menších zemích, takže se zdá, že ty menší země dělají větší počet filmů. A zase to se střetává s tržní ekonomikou, s ekonomikou rozsahu, ekonomickými silami, no a to ještě více vyhrocuje celou problematiku. Okay. Möchten Sie noch was ergänzen? Ja. Eh, Česká kabina se omlouvá, nás eh, odvolali někam jinam, takže bohužel musíme odejít. Můžete stále mluvit česky, protože v anglické kabině zůstává někdo, kdo eh, tlumočí z češtiny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 we make is, as I said, moving towards language uh, exclusivity away from territoriality. And that's a, a, a rather easy, uh, implementable, relatively easy, and relatively robust legal solution to a serious problem. Vielen herzlichen Dank, Helga. Ich habe dich nochmal hab noch aufgeschrieben.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

Vielen herzlichen Dank für die EKR-Fraktion. Herr Messerschmidt? Gut. Dann äh, ALDE, Herr Diakono, Frau Jiménez Barbat, bitte. Merci. Din partea mea, diaconu nu ALDE. Ehm, doamna ministru, ați citat uh, strălucit, zic eu, din Nicolae Iorga,